jste toto usnesení podepsali. Během plenárního zasedání 17. prosince 2009 parlament eh, do právního výboru dal návrh na zrušení eh, imunity pana poslance Grbalského. Jedná se o návrh, který předložil advokát v dopise z, z březnu 2010. Předseda výboru říká, že vzhledem k usnesení parlamentu z roku 2009 eh, z března, co se týče imunity, jeho výbor pokládá tento návrh za nepřípustný přípustný. Skupina pro porozumění liberálů a demokratů pro věc Evropy předložila návrh, týká se to jmenování Johannesa Cornelisa Van Bela, Bálena, členem delegaci pro vztahy ze Spojených států místo Žanin Chemin Pašen. Ptám se, zda někdo z vás má k tomu nějaké připomínky. Nevidím, takže tato nominace